chci informovat, že zápis včerejšího jednání je k dispozici a pokud se k němu nikdo nevyjádříte, budeme považovat tento zápis za schválený.